budoucnost EU. No a nyní se dostaneme k našemu programu. Zápis z předchozího zasedání ze 17. prosince jsou nyní vám k dispozici. Má prosím někdo něco k tomuto zápisu? Jestliže ne, považujeme tento zápis za schválený. Není mi dovolený.